v zájmovém chovu a já na úvod dám slovo naší zpravodajce na čtyři minuty. Prosím. Jde o první eh, změněné nařízení, eh, podle, eh, které tedy naše plénum řeší podle pravda Lisabonské Eh, smlouvy. Chci poděkovat paní Vancoli, paní Milmaš, paní Valenové, paní Nikolsonové, paní Evans a paní Rozbachové za spolupráci během složitých vyjednávání. Ráda bych také poděkovala právníkům parlamentu a oddělení pro spolurozhodování za jejich podporu. Chci rovněž vyjádřit díky radě a komisi. Um, obsahově jsme se shodli ve výboru Envy na této věci v prosinci a od začátku tohoto roku se věnujeme plnění článku 290 v souvislosti s touto věcí. Někdy se zdá, že se nedaří dosáhnout dohody, ale nakonec se nám to podařilo. Dohody jsme dosáhli a tím jsme zajistili, že chovatele zvířat v zájmovém chovu mohou i nadále cestovat přes hranice jednotlivých členských zemí se svými zvířaty. Také jsme zavedli přechodný program, který umožní ehm, členským zemím uplatňovat případně eh, přísnější předpisy po 18 měsíců. Změněné nařízení eh, odpovídá dosaženému pokroku a zajišťuje aby i nadále se zlepšovala situace, pokud je o vzteklinu, a to v celé Evropě. Přechodný režim je zaváděn v pěti členských zemích do 31. prosince 2011. Poté dojde k harmonizaci v celé EU. Také se navrhuje, aby tento přechodný režim zahrnoval i klišťata a echinokokózu. Tam bude také ten režim prodloužen. Pokud je o nový eh, režim, který nahrazuje postup projednávání ve výborech, komise pro účely tohoto nařízení eh, navrhuje podle článku 290 přijímat delegované akty s tím, že tedy eh, parlament a rada mohou delegovat na komisi pravomoc přijímat nelegislativní akty všeobecné působnosti, kterými by se doplňovaly či měnily některé prvky. Například pokud jde o kontrolu šíření chorob jiných než eh, než teklina, eh, což hrozí v souvislosti eh, s cestováním zvířat za mnohem chovu. Tady by komise mohla přijat, přijmout delegované mm, akty, tak abychom zjistili technický pokrok. Je možné měnit identifikaci zvířat a do třetice prostřednictvím delegovaných aktů je možné řešit technické požadavky na očkování proti vsteklině. Je možné tyto požadavky měnit, tak abychom zohlednili technologický a vědecký pokrok. Shodli jsme se eh, na eh, znění a to na základě článku 290. Je to je v souhlase s pravomocemi Evropského parlamentu, tak jak vyplývají z Lisabonské smlouvy. Dohoda v prvním čtení ukazuje, Eh, nebo svědčí o tom, že všichni účastníci jednání vnímají naléhavost této věci. A konečně bych ráda řekla, že jde o důležitý demokratický signál, na který by naše instituce měla být hrdá, protože zpravodajka z malého poslaneckého klubu eh, dostala na starost tak složitou záležitost a v aktivní spolupráci s ostatními poslaneckými kluby bylo možné to řešit. Takže ještě jednou děkuji všem ve všech třech institucích, v parlamentu, v radě i v komisi Eh, kteří na tom neunavně pracovali. Doufám, že kolegové podpoří během hlasování naši práci. Děkuji. Děkuji vám, paní Debrun. Děkuji vám, paní Debrun, a nyní pan komisař Dali. President, honorable members. Pane předsedo, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost za práci odvedenou na tomto dokumentu. Děkuji především paní De Brun za její snahu dosáhnout dohody o této otázce, která je velmi citlivá pro některé členské státy. Rovněž si vážíme toho, že kromě obsahových otázek musela určit směr při vyjednávání o aktech přenesené pravomoci. Mnohokrát děkuji. Jsem velice rád, že diskuze mezi třemi institucemi vedly ke kompromisnímu textu, který prvně odráží technická opatření navrhovaná komisí a zároveň řeší nutné uspůsobení návrhu s ohledem na Lisabonskou smlouvu, a to způsobem, který je přijatelný pro komisi. Naše práce byla zpomalena ale nyní a je možné zajistit, aby práce byla dokončena včas. Než se bude hlasovat o kompromisním textu, mohu potvrdit, že komise nehodlá navrhovat další prodlužování přechodného režimu. Tento režim skončí 31. prosince 2011. To znamená, že od 1. ledna 2012 budou bude platný plně harmonizovaný režim. Komise nicméně před 30. červnem 2011 chce navrhnout plnou revizi nařízení. Pokud jde o delegované akty, komise rovněž zohlední období přestávky v jednotlivých institucí, tak aby parlament a rada mohly aplikovat svá výhradní práva a měly na to dostatek času. Zároveň mohu potvrdit závazek komise společně s parlamentem a radou, že eh, toto opatření eh, žádným způsobem neohrozí aplikaci eh, článku 290 smlouvy o fungování Evropské unie nebo žádným způsobem neohrozí eh, ustanovení týkající se delegovaných aktů. Já se domnívám, že tento text plně řeší veškeré obavy tohoto parlamentu. Děkuji, pane Dali. Nyní Máme řečníky za jednotlivé politické skupiny. První za EPP, pan Fjellner. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji i vám, pane komisaři. Jedná se o velmi důležitou zprávu. A to z toho důvodu, že umožňuje lidem cestovat se svými domácími mazlíčky. Kromě toho je jejím cílem také zajistit, aby se nepřenášely po Evropské unii jejich choroby. Jako švédský poslanec Evropského parlamentu musím říct, že mne tato otázka velmi eh, zajímá, protože to jsou dvě choroby, a které ve Švédsku nemáme, o kterých se hovoří v této zprávě. Jednou z nich je vsteklina. Jak se projednávala tato zpráva, tak eh, jsme měli trochu obavu z toho, že se rozvolní pravidla, která k dispozici ve Švédsku máme a že bude zavlečena do Švédska vsteklina. Což by pochopitelně mělo velmi závažné dopady. U nás totiž ve Švédsku mohou eh, lidé kempovat, kde chtějí. A jsme velmi rádi, že je to u nás možné, a že my jsme jako Švédsko získali záruky, že tyto choroby k nám nebudou zavlečeny. Během vyjednávání nebylo zcela jasné, že tomu tak bude. Měli jsme pocit, že vzniknou určité mezery v komitologickém procesu a že na základě těchto mezer dojde k tomu, že tyto choroby budou moci být zavlečeny do Švédska. Takže děkuji všem, kteří pracovali na řešení, které zajistilo třeba to, že lidé mohou eh, cestovat se svými domácími zvířaty, ale také umožnilo výjimky těm zemím, které chrání eh, sami sebe před těmito chorobami a že se nemusíme eh, bát nových chorob Děkuji mnohokrát i paní zpravodajce, i komisi. Děkuji. A nyní paní McEwen za sociální demokraty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na samý začátek bych chtěla poděkovat paní Debrun. Jsme očekávali, že to bude poměrně rychlá záležitost, ale pak se to trochu zkomplikovalo, protože jsme vyjednávali aktiv přenesené působnosti bez jakéhokoliv precedentu. Takže gratuluji jaký tak radě, tak komisi. Pane komisaři, to byl jeden z vašich prvních úkolů. Tato debata se e, do značné míry týkala technických odborných záležitostí, ale přitom je to ve skrze každodenní záležitost, aby občané mohli cestovat se svými domácími zvířaty. Když jsme před pár lety přijali tuto právní úpravu, tak to mělo velikou podporu, ale byla tam přechodná období, o kterých hovořil pan Fjellner, která byla důležitá proto, aby se choroby nezavlekly do státu, již jsou a jich prosty. Takže děkuji komisi za to, že prodloužili přechodná období. Takže když potom vstoupí v platnost nová legislativa ve všech státech v harmonizované podobě, tak do té doby už snad budeme mít daleko lepší veterinární situaci po celé Evropské unii. Co se týče komitologie, naše skupina podporuje vyjednaný kompromis. Domníváme se, že Evropský parlament by měl být na stejné úrovni v tomto legislativním procesu s radou. Celá otázka se týkala odborných skupin a jací odborníci by v nich měli být zastoupeni. Když se hovoří o konzultaci s odborníky, tak by se to mělo týkat všech odborníků. Komise by měla konzultovat s odborníky z členských států, nevládních organizací a odborníky doporučenými Evropským parlamentem. Jsem tedy velmi rád, že jsme se dohodli, že je možné se také dohodnout na přechodných obdobích a budeme se těšit na další legislativní náhry ze strany Evropské komise. Děkuji nyní paní Velen za ALDE. Na tři a půl minuty. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, připomněl si, že volný pohyb je jedním ze základních pilířů eh, jednotného věčního trhu v Evropě, kde cílem je lepší, větší hospodářská soutěž, úspory z rozsahu a jde o jeden z nejpřitažlivějších rysů EU. Eh, možnost volného pohybu osob se stala eh, základní součástí jednotného vnitřního trhu, ale i základním právem. Odboráváním eh, překážek eh, představovaných některými vnitrostátními předpisy Evropští občané a také podniky eh, mohou prosperovat a zkvétat. Zároveň možnost pro evropské občany, aby sebou vozili svá domácí zvířata, aniž by museli podléhat specifickým vnitrostátním předpisům, je důležitá věc, protože to může výrazně omezit také náklady na cestování. Jsem ráda, že návrh komise se obírá tímto směrem. Vítám hygienický pas, který odbourá eh, některá opatření a usnadní volný pohyb domácích zvířat. Také eh, souhlasím s tím, že třeba zajistit vyšší míru ochrany lidského, živoč, eh, lidského zdraví i zdraví zvířat. To přechodné období zajistí dostatečně zaštětěný infrastrukturou a zdroji. Evropský parlament, jak doufám, bude zítra hlasovat pro prodloužení přechodného období v některých členských zemích až do konce roku 2011, protože tyto země eh, údajně potřebují zohlednit eh, konkrétní rizika pro zdraví. Ovšem není to poprvé, kdy některé členské země eh, dostávají možnost uplatňovat přísnější opatření v oblasti zdravotnictví než jiné členské země. Původně ten režim, přechodný režim měl fungovat do konce roku 2008, pak to bylo prodlouženo do roku 2010 a nyní to opět prodlužujeme. Takže i když eh, se cítím s obavami členských zemí, které se bojí, že eh, jejich populace zvířat chovu je více náchylná k některým eh, chorobám, a paralelně také se snažíme zavádět celoevropské plošné programy očkování, abychom, abychom eradikovali vsteklinu v některých zemích Víme zároveň, že optauty a výjimky nepřispívají eh, k dokončování jednotného trhu, takže bychom se měli shodnout, že přechodné režimy je třeba odborovat, je třeba co nejdříve zajistit rovné hrací podmínky. A je zajímavé, že eh, tím, tím, tím spornějším bodem v této věci nebyla eh, obsahová stránka věci, ale spíše to, jak provádět nová ustanovení Lisabonské smlouvy týkající se projednávání ve výborech. Jde o eh, bod projednávaný v rámci spolurozhodování a vzhledem k tomu, že parlament má rozšířené pravomoci podle nové smlouvy, bylo pro nás klíčové, aby toto konkrétní nařízení nenastavovalo precedens pro budoucí rozhodnutí. Eh, v tomto ohledu eh, vítám písemné prohlášení dojednané radou a parlamentem během trialogu s tím, že tuto věc nesmíme pojímat jako precedens. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Nicholson, jedna minuta za ECR. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodajce za veškerou práci, tvrdou práci, kterou odvedla na této zprávě. Mnoho z nás na začátku se domnívalo, že to bude dokument, který nebude představovat mnoho problémů, ale ukázalo se, že tento dokument je velmi komplikovaný. Spravodajce se naštěstí a podařilo vyřešit vyjednávání. Musela ale velice tvrdě pracovat, aby zajistila, že tato zpráva projde v plánovaném harmonogramu. Bylo třeba, abychom zajistilo a prodloužení, protože režim měl původně končit v červnu 2010. Já se domnívám, že je to zásadní legislativa, která bude chránit oblasti a země ohrožené vzteklinou. To se týká velice silně některých oblastí. Doufejme, že do roku 2011 budou programy očkování úspěšné a dojde k omezení vstekliny. A podařilo se nám a prosidit, a prosadit přechodné období a jeho prodloužení. A teprve poté přejdeme na a univerzální režim. Děkuji panu Nikolsonovi, nyní paní Rozbach. Dvě minuty. Mnohokrát děkuji paní Debrinová za výbornou práci, kterou jste odvedla. Je velice těžké a v současné době cestovat se zvířaty napříč hranicemi. Je třeba mít mnoho dokumentů a předtím, než je možné vydat se na cestu se svým zvířetem. Je to ale nutné. V některých zemích existuje dlouhodobý boj proti nekontrolovatelným chorobám zvířat. A některé země předepisují období karantény a zároveň v některých zemích probíhá očkování a volně žijících zvířat. Já chápu, že některé členské státy mají obavy a vzdát se svých přísných předpisů. Já se domnívám, že je nutné, abychom neničili přísné předpisy těchto členských států. A naopak by ostatní země měly tyto předpisy přijmout. Chtěla bych se zeptat komise, zda by nebylo dobré opět zavést eh, veterinární kontroly, eh, že by a eh, lidé museli prokazovat, že zvíře je odpovídajícím způsobem očkováno a má odpovídající dokumenty. Je možné kontrolovat také jiná zvířata, jako jsou například prasata a dobytek. I tato zvířata mohou přenášet nebezpečné choroby. A tomu je možné zabránit právě hraničními kontrolami. Děkuji. Nyní pan Schnellhardt dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vítáme vás srdečně v Evropském parlamentu. Dámy a pánové, Skládám kompliment zpravodajce, která odvedla velice dobrou práci. Já se domnívám, že tento dokument pokrývá mnoho oblastí. V posledních letech došlo k nárůstu počtu zvířat v zájmovém chobu. A také stále více lidí chce cestovat se svými zvířaty. To je důležité a mělo by to také tak být. Je třeba zajistit, že lidé mohou se svými zvířaty cestovat. Zároveň je ale třeba eh, mít pravidla pro to, aby se nešířily choroby. Já si myslím, že eh, máme velice dobrá pravidla. máme zde směrnici 998 z roku 2003, tedy nařízení. Zároveň eh, se hovoří o evropském cestovním pasu pro zvířata a který bude potvrzovat, jaké očkování má zvíře. A zároveň čipy by měly zabránit jakémukoliv eh, falšování. Udělali jsme v posledních letech eh, mnoho, pokud jde o boj proti chorobám, především pokud jde o vzteklinu. Je to také díky Evropské komisi, která prosadila a financovala svoji koncepci očkování. To byla velice důležitá věc. To si musíme uvědomit speciální režim a výjimky pro některé členské státy ale představují zátěž pro naše občany. A já si myslím, že eh, je zde příliš eh, mnoho úsilí požadováno na straně občanů. Neodpovídá to nutnosti. A hovořil jsem s některými občany, poukazují na šikanování na hranicích, například na hranicích eh, s Velkou Británií. A přijeli o dva dny později nebo byli zdrženi na hranicích dva dny, museli zaplatit tři tisíce euro a tak dále. A musíme se zamyslet nad tím, zda je něco takového nutného. Já se domnívám, dobře, ještě jeden rok, ale potom konec. Potřebujeme mít standardní evropská pravidla, která budou platit pro všechny. Samozřejmě tedy za předpokladu, že se e, situace nezhorší, ale je třeba, abychom e, současný režim změnili. Mnohokrát děkuji. Nyní dvě minuty Jo Leinen. Ano, pane komisaři Dálí, srdečně vás vítám v parlamentu. Já se mohu přidat ke kolegovi Schnellhartovi. Máte skutečně velký úkol v této oblasti. Do roku 2011 vytvořit stejné podmínky v 27 členských státech podmínky pro to, aby zvířata v zájmovém chovu mohly přejíždět přes hranice bez eh, jakékoliv šikany. A volný pohyb koček a psů, to byl cíl nařízení z roku 2003. Nyní už zavádíme třetí výjimku. Zdá se, že v Evropské unii některé věci trvají skutečně dlouho. Deset let potřebujeme na to, abychom eh, mohli mít takováto pravidla. Žádná země nechce, aby do ní byly zavlečeny nemoce. Je třeba ale, aby je špatné, že některé země akceptují, že se do nich mohou přivážet kočky a psy, jiné země to neakceptují. Je to pět zemí a tam právě na hranicích dochází a, a k šikaně. Samozřejmě se ale pohybujeme v právním prostoru. A myslím si, že nejpozději do roku 2011 je třeba, aby bylo zaručeno, že bude existovat v Evropě volný pohyb zvířat v zájmovém chovu. Už, se, už zde kolega Schnellhardt hovořil o elektronickém označování zvířat, o e, cestovním pasu zvířat. A tyto věci budou používány také v těch zmíněných pěti zemích, pokud člověk bude tam chtět jít na dovolenou se svým zvířetem. Já si myslím, že tato věc vstoupí do učebnic. Je to první právní akt po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. My chceme stát na stejné úrovni s radou a pokud jde o delegované akty. Podařilo se nám to, děkuji paní De Bruyne za zprávu a také za to, že touto zprávou ukázala nový směr. Za rok e, hlasujeme asi o stovce legislativních aktů, ale je zde až 6 tisíc delegovaných aktů, takže já si myslím, že je správné, že jsme se zde vydali správným směrem. Děkuji, Chris Davis, na dvě a půl minuty, prosím. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, jenom chci říct pár slov eh, chvály eh, ohledně legislativy, kterou už máme zavedenou. Eh, pokud vím, vyšlo se z britského režimu, který byl zaveden cirka před deseti lety. To nám pomohlo dramaticky snížit předpisy pro karanténu v naší zemi, protože to trápilo jak domácí zvířatka, tak jejich majitele. Pokud vím, první živočich, který toho režimu využil, byl pes Kodo Begins. a od té doby stovky zvířat mohou cestovat svobodně, volně. Evropská unie poté zavedla tuto legislativu s podobnými principy před pěti lety a ukázalo se to být velkým úspěchem. Stovky tisíc zvířat dnes se svými majiteli cestují každý rok po Evropě. 60% z nich musí být eh, asi britská zvířata. Myslím, že to vypovídá o britské národní povaze ale to na tomto fóru nebudu komentovat. Myslím, že se nám podařilo udržet vyváženost návrhu, protože šlo o to eh, umožnit volný pohyb bez rizika šíření chorob. Je pravda, že vsteklinu máme výrazně pod kontrolou. Před 20 lety jsme měli 27 eh, tisíc případů a dnes má, eh, minulý rok jsme měli cirka 300 případů a jediný z těchto případů nevyplýval z volného pohybu zvířat podle tohoto režimu. Trošku jsem zklamán tím, že fretky se nepohybují v takovém počtu, jak se původně čekalo. Když jsme prvně jednali o této legislativě, já nám, tak se na mě obracelo mnoho vlastníků fretek ve Velké Británii a tázali se mne, proč eh, tato legislativa nemůže sesahovat i na jejich zvířátka. Chtěli cestovat na výstavy fretek po celé Evropě. Eh, pan komisař na mě hledí s údivem, ale zjevně proběhla diskuse o tom, eh, že je možné očkovat fretku, ale je potom obtížné to dokázat, že došlo k očkování. A přitom výskyt stekliny u doma, eh, doma chovaných fretek byl tak malý, že bylo možné je zahrnout do tohoto režimu. Ovšem ukazuje se, že pohyb fretek přezraničně je velmi malý. Abych reagoval na pana Jolajnena, jeden z důvodů je, že v zemích jako je Portugalsko jsou fretky klasifikovány odlišně, takže jejich majitele do těchto zemí například nechtějí svá zvířátka vozit. No mohlo by to být horší, mohla by to být Čína. A pane komisaři, jsem rád, že nyní, eh, když hovořím se svými voliči, když se mě ptají, co pro vás udělá Evropská unie, mohu jim říci, zařídili jsme, abyste měli své zvířátko, svého pejska, kočku či fretku brali sebou na dovolenou. Thank you. I think it's very... Děkuji, to je určitě důležité. Nyní pan Vojčechovský. Ale já ho nevidím. Pakliže tady není, tak dám slovo panovi Egnihovi na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pokud vím, tak původní nápad pro vytváření těchto pasů pro domácí výřad pocházel z bláznivé britské strany a z toho možná vyplývá, o co se jednalo. My jsme měli šestiměsíční povinnou karanténu pro domácí zvířata. V rámci systému pasů pro tato zvířata a byla tato bariéra proti chorobám zrušena. Evropská komise, která nebyla volena, přehlasovala britský parlament jakožto volený orgán a spojíhají se pouze na vakcinaci a na a, papíry. Vakcinace v žádném případě nebrání tomu, aby zvířata přenášela choroby z jedné zemi do druhé. Totiž vakcíny mohou ohrozit ve svém účinku některé věci, jako třeba to, že e, zvíře naočkujete látkou proti chorobě, kterou už má. Vakcinovaná zvířata navíc mohou být e, asymptomatickými nosiči. Kromě toho navíc vakcíny mají různou kvalitu a dá se předpokládat, že se budou falšovat papíry. Já chápu, že neexistuje standardizace provádění tohoto programu. Některé vyžadují pas, jiné vyžadují jakýkoliv dokument. Jiné země nepřijímají pas jakožto průkaz očkování. Řada leteckých společností neřekne ani, jaké má formální požadavky a nemají vycvičené zaměstnance. Takže myslím si, že to je velký průšvih, který se chystá a jak se u nás říká, když něco není pokažené, tak to není třeba opravovat. Myslím si, že komise promrhala čas. Děkuji. Pan Davis, modrá karta Pane předsedo, rád bych, se zept, rád bych se zeptal pana kolegy, jestli si nemyslí, že by provedl lepší tirádu proti Evropské unii, kdyby britská vláda nezavedla stejnou legislativu ještě předtím, než to udělala Evropská unie. Chcete odpovědět? Já si myslím, že Evropská unie je příliš velká, má příliš mnoho kultur a prostě nevěřím tomuto systému. A bude to pořád horší. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji paní McGuinness na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. děkuji panu komisaři, děkuji paní zpravodajce za její práci. A jenom na to téma, když to není poškozené, tak to neopravujte. Já mám pocit, že přesně to děláme, pane Jagňu. Dáváme výjimky členským státům a prodlužujeme u států, které o to požádali, ale umožňujeme zároveň a přesun zvířat v zájmovém chovu. Možná návštěvníci si mysleli, že je jednoduché přejíždět se zvířaty z jedné země do druhé, ale protože se jedná o veterinární záležitosti a záležitosti lidského zdraví, tak to tak jednoduché být nemůže a potřebujeme mít přísná pravidla která ale berou v úvahu, že zvířata si sebou domácí zvířata chtějí vzít a nejsou to jenom Britové, kdo jezdí se svými domácími mazlíčky na dovolenou. Já jsem měla obavu z toho, že tady zabředneme do detailů po, po lisabonského života, což by vůbec nemělo ležet na srdci občanů mimo Evropský parlament. Pro nás to bylo důležité a mám pocit, že paní zpravodajka to vyřešila velmi dobře a bylo jí za to poblahopřáno správně. Pakliže by to neprošlo, neměli bychom opatření, která by umožnila vyřešit problémy, které má Švédsko, Spojené království a jiné státy. Budoucnost si myslím je důležitější. Pane komisaři, vy jste zmínil, že máte plány přijmout novou právní úpravu v této oblasti, takže v tuto chvíli bychom měli hovořit o tom. A myslím si, že všichni chceme, abychom měli dobré veterinární standardy a standardy lidského zdraví. Takováto legislativa k tomu může přispět, takže děkuji paní zpravodajko, děkuji všem, kteří umožnili tuto záležitost dostat až sem vyřešily se vš- problémy všech z nás, snad kromě extrémní pravice. A myslím, že jsme jednali eh, řádně a moudře a budeme jednat řádně a moudře o tom, co budeme potřebovat v budoucnosti. I u eh, máme už to u zemědělských zvířat, potřebujeme to i o zvířat v zájmovém chovu. Děkuji nyní paní Ulskok na minutu a půl. Eh, Děkuji, pane předsedající. Komise předložila dobrý návrh, kterým se má změnit nařízení o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat zájmovém chovu. A jsem velice ráda, že se nyní prodlouží přechodné období pro řadu zemí, včetně Švédska. Tyto země se budou moci ponechat eh, své přísnější normy proti šíření chorob, jako je vsteklina. Zaznamenali jsme totiž, že bez eh, této možnosti eh, zvláštních eh, specifických kontrol choroby jako echinokokóza mohou, se mohou šířit například ve Švédsku, což by potom omezilo svobodu pohybu. Například opět ve Švédsku. Rádi bychom poděkovali za to, že toto dočasné řešení bylo umožněno eh, díky opakovaným snahám zpravodajky a dalších. Děkuji, nyní paní Childers najde na půl minuty. Vážený pane předsedající, nejprve bych ráda poděkovala kolegyně paní De Brun za její vynikající práci na této zprávě. Máme případ 30-leté ženy, která v nemocnici Belfastu eh, loni zemřela. To byla připomínka toho, co vsteklina dokáže napáchat v Irsku. Eh, domníváme se, že Eh, ona eh, chytila vsteklinu, když se snažila od sebe eh, v Jižní Africe roztrhnout dva psy. A do Dublinu také se dovezla koťata, která byla, se chovala podivně, takže se začalo s očkováním. Globální pohyby lidí znamenají a zvířat znamenají, že eh, nemoci vždy čekají za našimi dveřmi. Proto Irsko aplikuje přísnou karanténu na dovážená zvířata. Jenom díky těmto přísným opatřením se nám daří eh, uchovat si statut země bez vstekliny. Eh, aby se nám dařilo toto udržet, je důležité, že byl prodloužen přechodný režim do konce příštího roku. Je třeba, aby tedy v červnu 2010 to nebylo přerušeno ta, ta dodatečná dodatečné garanční mechanismy umožňují bránit šíření nejenom eh, v steklině, ale také eh, některým typům klíšťat, které se zatím v Irsku nevyskytují. A pane komisaři, tento návrh by nám usnadnil boj proti vsteklině a umožnil její vymícení v celé Evropě. A proto je třeba se zmínit také o naléhavosti této věci. Děkuji. A nyní v rámci postupu Catch the Eye zde mám tři zapsané řečníky. Nejprve pan Mikulášek na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové, souhlasím s doplňujícím návrhem eh, k nařízení o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, eh, protože to eh, de facto ulehčí přezranční přesuny v rámci EU. Chci ocenit také práci paní zpravodajky, která se zasadila o vynikající kvalitu zprávy, včetně těch opatření, která vedou eh, k očkování proti vzteklině a dalším eh, onemocněním a také k dalším preventivním opatřením. Jsem přesvědčen, že právě takovýmto krokem eh, přispějeme k celkové harmonizaci Eh, norem předpisů na jednotném vnitřním trhu Evropské unie a co nejrychlejšímu odstranění hrozby přenosu uvedených eh, onemocnění. Ovšem uvědomuji si přetrvávající rizika a hrozby související s transportem zvířat a proto podporuji rozumné prodloužení platnosti přechodného období pro členské země, jako je Malta, Irsko či Švédsko, kde jsou vnitrostátní režimy přísnější. Jde o princip obezřetnosti s důrazem na prevenci a specifickou situaci některých členských zemí. Děkuji. Thank you. Now, Mrs. Děkuji. Nyní pan Sabu, jedna minuta. Paní Sabu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Nejprve bych ráda vyjádřila díky zpravodajce za její práci a chci také poblahopřát a poděkovat všem, kdo přispěli ke kompromisu. Jsem ráda, že bude nadále možné uplatňovat ochrana opatření proti vsteklině a že nám zároveň eh, že zároveň bude umožněn volný pohyb domácích zvířat v Evropské unii po roce 2011. Myslím si, že ten návrh je velice dobrý a představuje efektivní řešení eh, v době, kdy některé členské země vyjadřují znepokojení eh, v souvislosti s některými konkrétními chorobami. Eh, myslím si, že eh, přijetím, eh, při přijetí tohoto delegovaného aktu by se komise měla obracet na experty členských zemí, nevládních organizací, národních parlamentů. Máme zde psané záruky, že ovšem nepůjde o precedens pro nakládání s aktiv přenesené působnosti do budoucna. Parlament byl totiž znepokojen, že by byl vytvořen eh, precedens eh, v rámci Lisabonské smlouvy, ale myslím, že toto znepokojení bylo ošetřeno. Děkuji. A nyní pan Melcer na jednu minutu. Pan Melcer, děkuji, pane předsedu. Snahy Evropské unie eh, omezit rozšiřování vztekliny a dalších chorob, to je samozřejmě velmi dobré. Je také dobré eh, mít opatření a proto, aby lidé mohli eh, přecházet přes hranice se svými zvířaty. Elektronické označování a cestovní pas pro zvířata, to jsou samozřejmě rozumná opatření v tomto směru. Z Rakouska ale vím, že eh, existují i problematické záležitosti, například nelegální pašování zvířat z východní Evropy do Evropské unie. Takovéto pašování může vést k k tomu, že budou převezeny některé choroby. A podle mého názoru a tak vzniká určité nebezpečí. A je třeba nezapomínat na tyto choroby, protože i převážení zvířat, které nejsou chováni v zájmovém chovu, může být nebezpečné. Děkuji. Nyní předávám slovo komisaři panu Dalimu. Pane předsedo, vážení poslanci, já se domnívám, že můžeme být všichni hrdí na dobrý přístup vyjednávání o tomto dokumentu, a protože jsme měli velice omezený časový harmonogram. 18-měsíční prodloužení přechodného období, které se týká dopravy zvířat do pěti členských států bude dobrým krokem. Poté povede k jednotnému režimu. Já rovněž potvrzuji, že komise nehodlá dále prodlužovat tento přechodný režim. Komise bude mít možnost připravit komplexní návrh, a který by měl revidovat celé nařízení a a který zároveň učiní to, že komitologie bude odpovídat požadavkům Lisabonské smlouvy. Já souhlasím s tím, že toto je důležité téma pro evropské občany a já jsem velice rád, že jsme dosáhli úspěšného výsledku. Paní De Brun, dvě minuty. Děkuji. Já bych chtěla přivítat komisaře Dalího v Evropském parlamentu. A jsem také velice ráda, že mohu spolupracovat s komisařem Dali. A vítám jeho prohlášení dnes, dnes odpoledne v Evropském parlamentu, když řekl, že obsah této zprávy byl dohodnut ve spolupráci s komisí. A děkuji všem, kteří se účastnili této rozpravy. Většina z vás byla pro má doporučení, někteří byli proti. Chceme mít přístup, který vychází z vědeckých poznatků, tak jak to chtěla komise. A Jsme si vědomi situace v některých členských státech, pokud jde o vzteklinu. Komise se rozhodla pro předběžnou opatrnost. A to je přiměřené s ohledem na to, že prodloužení přechodného režimu bude odpovídat ukončení financování ze, straně, ze strany Evropské komise programu očkování v některých členských státech. Doporučené datum umožní postupnou změnu infrastruktury a také přeškolování pracovníků. Přechodné systémy budou prodlouženy v členských státech do 31. prosince 2011. Do té doby budou harmonizována opatření pro volný pohyb zvířat v Evropské unii. To znamená, že lidé budou moci cestovat se svými zvířaty v celé Evropské unii. A přechodný režim ale umožní některým členským státům to, že budou moci mít přísnější opatření během tohoto období. Mnohokrát děkuji všem, kteří mi pomohli při této práci, při této komplikované a náročné práci, která ale byla korunována úspěchem. Děkuji všem. thank you too. Já vám děkuji, paní Debrun, a děkuji také kolegyni kolegyním a kolegům, kteří vystoupili. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin, rozpravu tímto uzavírám. Dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení komise týkající se revize